Bueno. Bien, queridos colegas. Vážení kolegové, zahájíme dnešní odpolední zasedání. Musím v první řadě omluvit eh, pana předsedu Broka, který je nemocný po cestě do Washingtonu. Nevím, jestli je to kvůli té špionáži, ale v každém případě tady dnes s námi nebude. Takže ten briefing, který se týká jeho cesty do USA, neproběhne, dokud se zase mezi nás nezačlení. A zároveň bych vám rád řekl, že delegace Spojených Arabských Emirátů nebyla zrušena. Není tedy na našem pořadu jednání a budeme tady mít tedy nový bod. To bude bod pana Kukana, o meziparlamentním zasedání s Albánií. Dále briefing paní Kostelo o pracovní skupině delegace pro Palestinu bude také odložen, protože paní Kostelo tady dnes není. Prosím. Pane předsedo, pokud jde o Palestinu, tak já jsem právě přijel z Palestiny, z delegací a pokud chcete, tak eh, bych mohl kolegy informovat o tom, co se tam stalo. Možná by to bylo pro kolegy užitečné, protože je to v této chvíli velmi důležité a víte, že já nehovořím zbytečně dlouze. Děkuji, pane Atkinsi, bereme to v úvahu. V každém případě nechám to ke zvážení, zvážení členům výboru. Myslím si ale, že je rozumné, abychom k tomuto bodu přistoupili, až tady bude předsedkyně delegace. Ale v každém případě nemám žádný problém s tím, že bychom si vyslechli názory pana Atkinsona. Takže pokud souhlasíte, můžeme takto schválit pořad jednání a přistoupíme rovnou k prvnímu bodu. Schválení zápisu ze schůzí z 2. a 4. září. Znáte běžný postup. A tím okamžitě přistoupím k bodu číslo 4, a to je zpráva o lidských právech ve světě v roce 2012 a o politice Evropské unie v této oblasti. Zpravodajem je pan kolega Kukan. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Především bych rád poděkoval všem kolegům za pozměňovací návrhy. Většina z nich byla k věci a přispěla ke kvalitě této zprávy. Pozměňovacích návrhů bylo celkem 347. Já jsem k ním přistupoval inkluzivně a pragmaticky. Proběhly eh, zajímavé debaty se eh, stínovými zpravodají 27. ve Štrasburku. A já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za pozitivní a konstruktivní přístup k debatě. Výsledkem je 27 kompromisních návrhů. Já bych byl velice rád, kdyby všechny tyto kompromisy eh, byly podpořeny širokou většinou, nicméně chápu, že některé z nich eh, nebudou všem zcela pochuti. Pokud se týče pozměňovacích návrhu a kompromisu, jak už jsem zmínil v první prezentaci ve výboru pro lidská práva, nebylo mým cílem vytvořit inkluzivní, všeobjímající zprávu, ale spíše jsem se chtěl eh, zaměřit na aktuální oblasti, eh, aktuální věci v oblasti lidských práv. Zejména souvislosti mezi lidskými zprávy a demokracií, lidská práva v zemích v období eh, politického přechodu, eh, případně lidská práva v rámci zahraniční politiky EU. A já myslím, že eh, tyto návrhy byly široce podpořeny v výboru DROA a také mezi stínovými zpravodají. Zpráva má tři části. Evropský politický rámec, politika pro mm, transitní eh, procesy a dále pro lidská práva. Já se slušně zamístím, stavím u jednotlivých oblastí. Tak nejdříve průřezové obecné záležitosti. My máme mnoho pozměňovacích návrhů k eh, paragrafům, které jsou o svobodě projevu, svědomí, o bojovníci za lidská práva a tak dále. Já jsem se pokusil tyto pozměňovací návrhy zapracovat do obecných eh, paragrafů a eh, tam, kde je to v textu vhodné. Nicméně eh, chtěl bych, aby ten text nebyl zbytečně repetitivní. Dále jsou zde Eh, jednotlivé případy zemí a individuální případy. Já jsem se pokoušel v návrhu omezit eh, odkazy na tyto příklady. Nicméně po prvních debatách ve výboru jsem do kompromisních návrhů zařadil několik dalších případů. Pokud se týče eh, jednotlivých částí. V první části to je politický rámec EU, to jsou 10 až 24 tyto odstavce. Většinou se jednalo o upřesnění textu, zejména v souvislosti s eh, prací našeho nového vysokého představitele pro lidská práva, pro podmínky plnění lidských práv a tak dále. Zde máme pozměňovací návrhy kompromisní, které jsou nekontroverzní ze části. Přidáme nový odstavec 18 a to bude eh, složeno ze čtyř pozměňovacích návrhů a mm, také chceme e, větší transparentnost a otevřenost parlamentu a také parlamentní kontrolu e, v oblasti strategií lidských práv v zemích. Zejména v této souvislosti se zmiňujeme o NSA a vyzýváme k tomu, aby e, došlo k pozastavení jednání o transatlantickém partnerství. Já jsem ale tento návrh nepodpořil pokud se týče obchodu a lidských práv, eh, což jsou pozměňovací návrhy několika kolegů. Eh, já eh, takovouto část do zprávy zapracuji, ale potřebuji ještě další jednání o tom, jak to sformulovat. Pokud se týče politika v oblasti přechodných států, mám zde několik pozměňovacích návrhů kompromisních. Takto jsme upravili odstavce o Egyptu a Sýrii, ale také o Rusku a Číně. Vytvořili jsme dva nové odstavce o Kubě a Tibetu. V případě Ruska a Kuby eh, se hovoří také eh, o jednotlivých případech porušování lidských práv Magnický, Politkovská a v případě eh, Kuby Osvaldo Paje. Pokud se týče našich pozměňovacích návrhů, eh, my jsme dostali další návrhy o jednotlivých zemích a teritoriích, jako je Sahel, Kašmír, Západní Sahara, Kolumbie a Chile. Já se u nich eh, zastavím případ od případu a mm, bude třeba ještě je projednat. Dále tady otázka dron pozměňovacích návrzích 232, eh, 238 a také zde eh, je třeba se ještě důkladněji pobavit o tom, zda to má nebo nemá být zahrnuto. Pokud se týče pozměňovací návrhů 285 až 8, tady se eh, navrhuje další odstavec o Mezinárodním trestním tribunálu a poslední část, co se týče eh, podpora lidských práv ve světě, zde máme devět pozměňovacích návrhů, každý o jiné otázce, například rámec OSN, Mezinárodní eh, soudní tribunál, trest smrti, základní svobody, diskriminace, případně eh, pozorovací mise voleb. Většina z těchto pozměňovacích návrhů nejsou nějak kontroverzní a většinou se nám je podařilo zahrnout do kompromisu. Dále zde máme kompromisy k svobodě médií, k novým médiím a e, upravili jsme odstavec o právech dětí. Toto zde zmiňuji. E, snažil jsem se najít prostor pro kompromis, ale e, jsem samozřejmě připraven dále ještě jednat. Budu si eh, s potěšením chtít vyslechnout, eh, co k tomu máte co do. Eh, paní kolegyně Jolans Alde, vím, že zde dnes nemůže být, ale slibila mě své komentáře poslat písemně, takže já s tím budu přistupovat tak, jako kdyby zde byly předneseny. Děkuji, pane předsedo. Muchas gracias, señor ponente. Děkuji, pane zpravodaji. Následně dám slovo těm, kteří se od něj přihlásili. Nejdříve tedy stínová zpravodajka za socialisty, paní Kopa. Děkuji, pane předsedo, ze všeho nejdříve. Chci velice poděkovat panu Kukanovi za jeho politický úsudek, jak říká. Není to inkluzivní zpráva, ale jasný vzkaz ze strany Evropského parlamentu ohledně jeho priorit pro tento rok. Zaměřil se především na tři části. Evropský politický rámec, podpora lidským právům a role EU v zemích, které přecházejí k demokracii. Jsou zde určité záležitosti, které nejsou zmíněny dostatečně nebo vůbec, alespoň tedy z hlediska mé frakce. A v tomto smyslu jsme předložili pozměňovací návrhy. Důležitá část našich pozměňovacích návrhů se týká podpory obhajců lidských práv a podporu univerzálnosti lidských práv. Různé útoky na obhajce lidských práv je běžnou praxí v mnoha zemích a je to velmi nebezpečný element, který jsme zaznamenali tento rok v oblasti lidských práv. A to ještě více než minule, v minulých letech, trestní pronásledování, pomluvy a tak dále, to jsou věci, které postihují obhájce lidských práv, je třeba podporovat lidská práva a také informovanost občanů. Na zasedání stínových zpravodajů většina kompromisních pozměňovacích návrhů byly posouzeny jako uspokojivé. Když tam byly nějaké problémy, které vyvstaly, tak jsme se dohodli. Například v desíce jsme se dohodli se zelenými, že nebudeme mít zvlášť víceletý finanční rámec. Pak jsme měli specifický odkaz na koptskou křesťanskou minoritu v Egyptě, spíše než aby se tedy obecně hovořilo o náboženské svobodě. Nicméně dosáhli jsme dohody bylo tedy přijato to naše stanovisko uspokojivým způsobem a čekáme na nový kompromisní návrh. V kompromisu 30 jsme se dohodli, že nebudeme hovořit o syrské krizi, ale tvrději, protože ta situace nemůže být nadále popisována jako pouhá krize. Pokud jde o několik pozměňovacích návrhů ohledně ICC z naší frakce, tak tam navrhujeme, že bychom měli mít u odstavce nebo u kompromisu 14 další zvláštní tedy pozměňovací návrh nebo tedy odstavec, který se bude týkat boje proti beztrestnosti a to budou pozměňovací návrhy 285, 288, 291 a tak dále. Naše návrhy byly schváleny a čekáme na nový návrh zpravodaje. V kompromisu 23 jsme měli stejný problém, že tam se tedy eh, vypichuje ta křesťanská menšina. My si myslíme, že by se mělo obecně odkazovat na náboženskou svobodu, na svobodu vyznání. Pokud jde o kompromis 25, tak tam eh, jsme rádi, že se více hovoří o lidských, o dětských tedy právech, nicméně nestačí jen vyjmenovat eh, tyto věci. Předložili jsme tedy pozměňovací návrhy a bylo by dobré, kdyby tam byla širší reference, pokud jde především o dětské vojáky. Pokud jde o svobodu online médií, tak tam jsme navrhli pozměňovací návrh, kompromisní návrh 26, protože je to příliš důležité téma, takže nemůže být vypuštěno. Pokud jde o další věci, které nejsou v kompromisu a o kterých se bude hlasovat zvlášť, tak tam jsou určité tematické věci, které přetrvávají. O jedné už hovořil pan Kukan, to byly ta bezpilotní letadla. Tam humanitární aspekt používání bezpilotních letadel je pro mou skupinu velmi důležitá Samozřejmě vojenské použití v takových zemích, jako je Pakistán a Jemen. A za druhé, má frakce se hodně zaměřovala na práva dětí a žen, protože tam se o tom nehovoří dostatečně, i když je to podle našeho názoru tak důležité téma. Kompromisní nebo tedy proces eh, vytváření kompromisu ten problém do určité míry vyřešil, nicméně nadále trváme na tom, aby se o některých našich pozměňovacích návrzích hlasovalo, zvlášť abychom zdůraznili důležitost těchto témat. Chci ještě jednou poděkovat panu Kukanovi za velmi dobrou spolupráci a za otevřenost při diskusi o kompromisích. Děku, kompromisech. Děkuji. Děkuji paní Kopa, paní Lochbíler. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat panu Kokanovi za kvalitní návrh zprávy. Má jasné zaměření, eh, soustředuje se na prioritní záležitosti, eh, zejména eh, je zde silné zaměření na země, které se nacházejí v přechodu. My jsme absolvovali konstruktivní debaty, našli kompromisní řešení a já za svou skupinu mohu podpořit eh, všechny kompromisy eh, s výjimkou dvou. To je především desítka, eh, a jak se to zmínila také paní Kopa. Je to zaměření na finanční podporu Evropské nadaci pro demokracii a zde se říká, že to financování by mělo být součástí víceletého finančního rámce. My bychom navrhli toto vyškrtnout, protože už od začátku říkáme, že v žádném případě není nutné, není třeba eh, brát peníze z Evropského nástroje pro demokracii, a spíše bychom tam navrhli eh, adekvátní nebo hodnou eh, finanční podporu strany EU, to znamená ze strany členských zemí. A ke kompromisu číslo 8. My bychom tady navrhli, že to je eh, GSP plus a my bychom chtěli žádosti pro jednotlivé strany. Myslím, že také eh, kolegové eh, jsou a budou hlasovat tady eh, dnes o, mm, tedy v tomto smyslu, poněvadž když hovoříme o GSP+, tak to je, se týká zemí, kde otázka lidských práv je řešena velice rozmanitým způsobem, čili tady těžko je brát jako celek. Eh, to je tedy to, co eh, my, nám nevyhovuje v kompromisu 8. A ještě kousek dál ve stejném odstavci se říká, že o Evropské komisi. Při monitorování eh, mají být otevřené kanály opravdové komunikace a mají být prováděny konzultace s řadou partnerů, včetně Evropského parlamentu a se sociálními aktéry. Takže to jsou eh, naše kompromisy 8 a 10. Doufáme, že mohou být upraveny. Pokud se týče dalších pozměňovacích návrhů, já děkuji panu Kokanovi za podporu pozměňovacích návrhů o ICC. My jako socialisté eh, jsme pro eh, pozměňovací návrhy o dopade lidských práv o dronách. A pokud se týče biznisu a lidských práv, tak tady jsme ochotni s vámi spolupracovat a na nalezení definitivního znění. Takže děkuji vám. Je to velice dobrý návrh. Děkuji, pan Petrle. Hvala lepo, gospod predsednik. Eh, jaz vem, da to poročilo ni eno. Na... Děkuji. Vím, že tato zpráva není úplně jednoduchá, takže jsem opravdu velmi rád, že pan kolega Kukan připravil zprávu ve velmi přijatelné podobě. Mám k tomu tedy pár připomínek k tomu, co říkali stínové zpravodajky. Pokud jde o křesťanskou menšinu v Egyptě, já si myslím, že tato zvláštní zmínka této otázky není v rozporu s obecným úsilím o pacifikaci a o zajištění svobody vyznání, protože to, co se stalo v Egyptě, mělo takový rozměr, že je nutné, aby Evropská unie se o tom zmínila konkrétně a aby na to upozornila. Děkuji. Děkuji, pane Petrle, pan Mijan. Dvě minuty. Velmi stručně chci poděkovat panu Koukanovi za jeho úsilí a za jeho dobrou zprávu. Je to vyvážená zpráva, protože je to o tématu, které zaujímá centrální místo v evropské politice, evropské zahraniční politice, zaměřuje se na základní institucionální otázky a také na procesy přechodu k demokracii, to je velmi důležité, to musí zaujímat přední místo a potom také ochrana lidských práv. Ve světě je také další důležitá věc, která by měla být předmětem zájmu ze strany Evropské unie, a to je tedy ochrana lidských práv. Máme spoustu pozměňovacích návrhů, ty kompromisní ještě neznám, nicméně až se s nimi seznámíme, tak v následujících dnech se k ním ještě vyjádřím a znovu v této chvíli ještě děkuji panu Kukanovi za jeho úsilí. Děkuji, pane Mijane. Vrátím tedy slovo panu zpravodaji Kukanovi, aby se vyjádřil po komentářích kolegů. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, kteří se účastnili v této diskusi. Samozřejmě, že to není jednoduchá zpráva a je velmi obtížné napsat i tak, aby byla přijatelná pro všechny ale mým cílem je dostat co nejširší podporu, protože ten dokument potom bude mít větší váhu a parlament ho bude moci použít ve svých politikách a v komunikaci s vnějším světem. Nebudu se vyjadřovat ke všem odstavcům, které zde byly zmíněny, ale paní Kopa, paní Lochbíler, jak už jsem říkal ve svém původním vystoupení, já jsem stále připraven pokračovat v diskusi. Myslím si, že je realistické očekávat, že dosáhneme vzájemně přijatelného znění některých z těchto pozměňovacích návrhů a pokud o bezpilotní letouny a další záležitosti, například o kompromis 10, který zde byl zmíněn, na to se ještě podíváme. Já se v každém případě těším na to, že budeme dále společně pracovat a, a že využijeme ty dny, které zbývají do hlasování ve výboru FED k tomu, abychom dosáhli co nejširší jednoty ohledně této zprávy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji. Tímto vystoupením jsme uzavřeli tuto první rozpravu o zprávě pana Kukana, která nám umožnila podívat se na kompromisní návrhy, které byly vyjednány ve Štrasburku v říjnu. Tato debata nastává ve velmi zvláštní chvíli poté, co Rada ministrů přijala obecný plán, pokud jde o ochranu lidských práv a také ve chvíli, kdy se hodnotí nejen tedy situace lidských práv v roce 2012, ale kdy také končí první rok mandátu zvláštního vyslance EU pro lidská práva našeho kolegy pana Lambrinidise. Chtěl bych připomenout členům tohoto výboru, že lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů ze 14. byla přesunuta na 21. listopadu, aby měli poslanci více času a mohli tak tedy dokončit eh, ty pozměňovací návrhy, měli více času na jejich předložení. Pokud nemáte další věci k tomuto bodu, tak bychom přistoupili k pětce, což je zpráva o účasti delegace našeho výboru a podvýboru pro lidská práva na 68. zasedání generálního zhromáždění OSN. Rád bych vám připomněl, že pan Mian, pan David Martin, Leifried, Desmaker, Schulz a paní Demartini navštívili v delegaci tedy New York, setkali se tam s vysokými představiteli OSN, se samotným generálním tajemníkem panem Ban Ki-moonem s panem Felmanem, panem Simonidikem, který je zodpovědný za lidská práva, Angelou Kane, která je zodpovědná za odzbrojení, zástupcem UNDP, UNICEF, Unie žen, boje proti terorismu a také zástupcům bojujícím proti sexuálnímu násilí. Setkali se také s různými zástupci států, které jsou blízké organizaci samozřejmě. Byl tam zástupce Francie, USA, Ruska a také Palestiny. Tato návštěva delegace našeho výboru byla velmi poznamenána aktuálními tématy. Ta témata, která byla nejvíce citována, to byla situace v Sýrii, reforma Rady bezpečnosti OSN a také špionážní aktivity, ke kterým došlo v rámci působení NSA. Tato delegace byla také prodloužením delegace tohoto výboru a dalších dvou výborů které byly ve Washingtonu v předcházejících dnech a hovořili právě o špionáži. Pokud jde o situaci v Sýrii, tak tady bych zmínil nejdůležitější aspekty. Jeden se týká odzbrojení, chemického odzbrojení, odzbrojení. Zástupci OSN hovořili o tom, že je velmi obtížné realizovat tento úkol vzhledem k tomu, že je velmi těžké zjistit, kde jsou tyto zbraně uloženy, kolik jich tam je. A bylo třeba odvést také všechny, které není možné zničit přímo v terénu. Další věc, která se týkala Sýrie, se zaměřovala na politický proces a na ženevská jednání. Všichni říkali, že je zde velký problém protože tam dochází k velkým názorovým rozdílům. Výsledek jednání je zatím velmi nejistý a jednotliví partneři, s nimiž jsme se setkali, nám řekli, že řešení problému prostřednictvím politického procesu nepřijde přímo přes Radu bezpečnosti OSN ani přes stále členy, ale každé řešení musí přijít cestou bilaterálního dialogu mezi USA a Ruskem. Některé členské státy se s námi podělili o své obavy ohledně vývoje situace s tím, že rezoluce, která byla přijata o chemických zbraních, neřeší ten podstavový, ten základní problém, problém legitimity syrského režimu, válečný stav nadále trvá, dochází i dál k násilnostem a to samozřejmě velmi komplikuje humanitární situaci. Všichni říkali, že jsou opravdu velmi znepokojeni a děkovali nám také za to, jaké kroky v této oblasti EU podnikla. Rád bych zdůraznil, to, jak pozorně všichni reagovali na humanitární akci Evropské unie. Především hovořili o paní komisařce Georgievě. Riziko, že nakonec všechna ta napětí, která jsou v tom politickém procesu, by mohla vyvrcholit eh, tak eh, tam se vlastně jedná o to, zda Asada nebo islámisty. A to je takové dilema, o kterém hovořil ruský zástupce. Všichni samozřejmě chtějí zmírnit tu hroznou situaci v Jordánsku, v Libanonu, v těch sousedních zemích, aby se nestaly oběti, vedlejší oběti tohoto konfliktu, i když samozřejmě už touto obětí jsou. UNICEF eh, hovořil o tom, že je velmi znepokojen situací dětí. Více než milion sto tisíc dětí je vážně touto krizí zataženo. Dokonce tam eh, vypukla i epidemie obrny. Tím pádem bylo nutno začít okamžitě jednat. Pokud jde o to druhé téma, a sice soukromí v digitálních komunikacích, eh, tak k tomu, jak jsem říkal, Mohu říci, že se o tom hovořilo v rámci cesty výboru AFET do Washingtonu a také se o tom hovořilo na půdě OSN, kde byla zmíněna, zmíněna možnost předložit tedy rezoluci. Je zde návrh rezoluce z iniciativy Německa a Brazílie. Zdá se, že je to tedy téma, které leží na srdci především Německu. Německo jej navrhlo a když jsme se ptali vyslanců USA a Ruska, jak by se k tomu postavili, tak nám řekli, že dokud ten návrh nebude dokončen, to znamená dokud nebude veřejný, tak si vyhrazují názory k tomuto konkrétnímu znění a že samozřejmě to budou velmi pozorně sledovat a v každém případě budou dohlížet na to, aby přijetím tohoto textu nevznikl restriktivní nástroj. To nám řekl velvyslanec USA, že by se tím vlastně mohlo, že by to mohlo vyústit v omezení internetu. Setli, setkali jsme se také, nebo důležité zasedání bylo paní Vivian Redding, ta říkala, že její první dojmy po návštěvě Washingtonu jsou, že i když tedy na první pohled to vypadalo, že se velmi zhoršily vztahy mezi EU a USA, tak všichni, s nimiž se setkali a myslím si, že s některými z nich jsme se setkali i my, potom dám slovo některým z poslancům tohoto výboru, kteří byli členy této delegace, tak eh, říkala, že administrativa se zaměřovala především na to, aby se znovu vyvážily vztahy mezi bezpečností a ochranou soukromí. Pokud jde o reformu Rady bezpečnosti OSN, tak eh, to vypadá, že zde nejsou nějaké velké kroky vpřed. Stanoviska členských států jsou nadále velmi rozdílná. Někteří mají za to, že vzhledem k tomu, že se slaví tedy výročí této organizace, že by bylo možné zahájit iniciativu, jejímž cílem by bylo najít nějaké řešení, kterým by se překonal ten existující blok. Hovořilo se hodně o francouzské iniciativě, kdyby se stálí členové Rady bezpečnosti snažili nepoužívat své právo VETA v případech genocidy, ale jak jsem říkala, rozdíly názorů mezi státy zde existují, jsou opravdu velmi ostré a nezdá se, že by došlo k nějakému pokroku v tomto smyslu v brzké době. Stanovisko USA je takové, že noví stálí členové by měli mít ne regionální základnou, ale každá země by měla být eh, zohledněna podle svých tedy vlastních zásluh. Poslední věc, o které jsme hovořili, se týkala toho střetu afrických členů a ostatních členů Rady bezpečnosti, nebo tedy vůbec OSN. Týkalo se to eh, vystoupení a, nebo tedy předvolání keňského prezidenta před soudní dvůr. Hovořili jsme také o palestinském statutu. V listopadu minulého roku se hlasovalo na valném schromáždění OSN. Palestina dostala statut pozorovatele nečlena a po setkání s palestinským velvyslancem jsme viděli, že uzná, nebo že tedy naléhal na členské státy, aby bilaterálně uznali Palestinu. Hovořil také hodně o a mírovém procesu, i když to nebyly příliš optimistické vize. Měli jsme i další konverzace s vysokým představitelem pro lidská práva, vysokým zástupcem pro lidská práva, s Mezinárodní unii žen, s UNICEFem, s výkonným ředitelem jednotky boje proti terorismu a proti sexuálnímu násilí. Bylo to velmi užitečné, mohli jsme si udělat představu o tom, jak vypadají vztahy mezi OSN a Evropskou unii obecně a naším parlamentem konkrétně. EU a členské státy jsou největšími přispěvateli do této organizace. Dostali jsme skvělou podporu od evropské delegace a v New Yorku a myslím si, že by bylo dobré, kdyby v našem zápisu figurovalo naše poděkování našemu velvyslanci a jeho asistentovi. Myslím, že předseda našeho výboru by měl napsat dopis, kde by tedy děkoval za to, jak organizovali tu naši návštěvu a kolik těch eh, setkání jsme mohli mít. Myslím, že i pan Mian Mon by se chtěl s námi podělit eh, o tuto návštěvu, protože on byl také členem, takže já mu tímto dám slovo. Děkuji. Já jako člen delegace bych eh, také řekl pár věcí k tomu, co jste říkal vy. Vy jste tomu nakonec předsedal. Já už jsem téměř veterán těchto cest eh, s pracovní skupinou pro OSN do eh, New Yorku. To byla nejvyšší úroveň, pokud jde o to, s kým jsme mohli na půdě OSN hovořit. Je to poprvé, co nás přijal generální tajemník, eh, protože předtím se to tak nikdy nestalo. Byli jsme opravdu přijati ne na formálním zasedání, Dostali jsme možnost položit 9-10 otázek také vysokému asistentovi Tarankovi a dalším lidem jsme mohli pokládat otázky. Bylo to opravdu velmi příjemné, jakou pozornost nám věnovali vysocí představitele OSN a také se zde hodně hovořilo o tom, že mají zájem spolupracovat s EU a mnozí našich partnerů říkali, že právě nejlepším partnerem, nejdůležitějším partnerem OSN je EU. To bych tady rád zdůraznil. Byly zde určité novinky. Pan předseda Salafranka hovořil o tom, že jsme se sešli s ruským velvyslancem, to si myslím, že je poprvé, co se tak stalo, a také s francouzským velvyslancem, ale tak už to v minulosti bylo. Myslím si, že to byla úspěšná delegace, bylo to také úspěchem sekretariátu Silvio Cosato tam byl s námi a v zápisu by také mělo figurovat, jak dobře si tam ta naše delegace vedla. Musíme také poděkovat velvyslanci, který nám velmi pomohl a také uspořádal skvělou večeři, kde byla i paní Redingová, byla tam také zástupkyně OSN, která je zodpovědná za odzbrojení a myslím si, že to bylo opravdu velmi zajímavé. Z těch mých cest eh, do OSN to bylo nejzajímavější, nejuspokojivější a to je teď z mé strany vše. Děkuji. Děkuji, pane Mijane. Pan Demesmaker je tady. Prosím. Dank u wel, uh, <clears throat> dank u wel voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Již se nás komplexně informoval o záležitostech, které vzlešly z naší návštěvy. Já se připojím k oběma předřečníkům. To téma, o kterém se nejvíce diskutovalo, bylo skutečně to drama, které se odehrává v Sýrii. Zejména eh, jsem si z toho odnesl, že se situace většinou odhaduje velmi pesimisticky. Delegace EU to vidí pesimisticky ale rovněž i francouzský velvyslanec je pesimistický. Obě dvě strany v New Yorku zcela jasně uvedly, že téměř nikdo nevidí nějakou šanci na řešení. Politické řešení je dále než kdykoliv jindy. Ženeva 2 je velice nejistá a bohužel to může trvat ještě velmi dlouhou dobu. A samozřejmě v tom hrají Eh, svou roli i geostrategické úvahy, již jste to sám uvedl. Zajímavá je ovšem skutečnost, že respektive dojem, který po sobě zanechala Angela Kane, která je vysokou představitelkou pro odzbrojení. Ona přišla s velmi zajímavým vylíčením či popisem práce, která se odhrává v Sýrii přímo na místě. při odstraňování chemických zbraní budou čelit celé řadě dalších problémů, zejména eh, při transportu zbraní pryč ze Sýrie směrem k těm místům, kde se tyto zbraně budou ničit. To sebou bude přinášet velké problémy. Generální tajemník to formuloval velmi opatrně, nepoukazoval na úspěchy, kterých bylo dosaženo, zejména v oblasti chemických zbraní. Ale z celkového pohledu je ten odhad skutečně pesimistický. Co se týče používání bezpilotních letounů, tady bych rád ještě něco dodal. Ono se o tom hovořilo již v předešlé diskusi. A já tady navazuji na to, co řekl Ivan Simonovič v rámci našeho zasedání v oblasti vysokých představitelů pro lidská práva. Já sám jsem položil otázku, zda není na čase vytvořit nějakou mezinárodní normu či úpravu pro používání bezpilotních letounů v situacích mimo válečných. A on také řekl, že by bylo vhodné o tom nyní uvažovat. Neboť bezpilotní letouny se budou čím dál tím více rozšiřovat, tedy budou čím dál tím více častěji používány, budou i levnější. A další věc, a to je záležitost, kterou americký velvyslanec i hned odmítl. A nyní k Demokratické republice Kongo, ta byla zmiňována rovněž několikrát. Já jako belgický zástupce jsem někdo, koho to samozřejmě velice zajímá. Tam dochází k jistému vojenskému vývoji, po možném porážce M23, ovšem situace je z humanitárního hlediska i nadále dramatická. I v minulém roce došlo opět k nárůstu sexuálního násilí páchaného na ženách. Situace je dramatická, což znamená, že je třeba přímo na místě odvést ještě obrovskou práci je možné, že ten vojenský vývoj nakonec v sobě bude skýtat šanci na zlepšení. A jinak plně podporuji pana předsedu. Já jsem byl velmi spokojený s naším rozhovorem s panem generálním tajemníkem, neboť on také uvedl, a to v reakci na mou otázku, že mu skutečně velice záleží na trvale udržitelném rozvoji a klimatické změny zůstávají pro OSN pro příští období špičkovou prioritou. Já sám nejsem žádným veteránem, pro mě to bylo poprvé, ale ta zkušenost byla skutečně velice zajímavá. A ještě bych rád na závěr podotkl, že skutečně podporuji to, co řekli předřečníci. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli pan Schulz, který tam také byl, k tomu chce něco přidat. Pan Schulz? don't know if I can add. I don't know if I can uh, add. Nevím, jestli k tomu mohu ještě něco eh, dodat, poněvadž já jsem nebyl schopen sledovat celou debatu. Nicméně chci poděkovat sekretariátu výboru eh, za bohatý program a podporu naší delegace eh, na půdě OSN. Výsledkem tedy je to, že jsme měli efektivní a plodná setkání s několika partnery na půdě OSN. Za druhé, my jsme se setkali také se speciálním zástupcem pro eh, sexuální znásilňování ve válečných situacích. To bylo velice emocionální a komplikované. Týkalo se to různých částí světa a já bych tedy zdůraznil, že Evropská unie by měla nadále pokračovat ve svém maximálním úsilí, aby v co nejkratším čase se jí podařilo eh, omezit rozsah tohoto násilí. A pokud tomu rozumím, nejde jenom o otázku eh, sexuálního násilí eh, v válečných konfliktech, ale jde také o celou tu agendu demokracie a eh, souvisí to samozřejmě s kulturními konflikty hm, také ve všech možných zemích, včetně zemí Evropské unie. A já, já bych tedy chtěl eh, poděkovat eh, generálnímu tajemníkovi pro záležitosti ženské. Evropská unie a zejména Evropský parlament eh, mají vlastní zodpovědnost a zejména tedy na tom nadcházejícím setkání v Pekingu, poněvadž jde o to, aby byly dány nové impulsy. Ehm, několik partnerů v debatě také eh, zmínilo o roli Mezinárodního eh, trestního tribunálu, který eh, by se měl nadále nedržet své práce a to se týká i afrických zemí bez, ohledy, bez ohledu na tlak ze strany eh, některých hlav států Africké unie. Je tedy třeba, aby tato práce pokračovala, aby byl posílen eh, vliv eh, tohoto eh, soudního kriminálu. A dále, pokud se týče MDG, tak my jsme si vědomi svého, své zodpovědnosti za pokračování rozvoje i tedy vzhledem eh, k současné obtížné rozpočtové situaci. Čili to eh, nám dává celkem jasný program, eh, jak by se měla, kudy by se měla v Evropském parlamentu ubírat naše práce v příštích měsících a letech. Také se hovořilo o odzbrojení, ale předpokládám, že to už zde zaznělo a zejména se to týká chemického odzbrojení. Eh, poněvadž eh, tady eh, momentálně že dochází k likvidaci chemických zbraní. Takže tolik z mé strany. Děkuji, pane Šolci. A s vaším vystoupením tedy uzavíráme tento bod. Rád bych vyjasnil jednu věc, pokud jde o předcházející bod o zprávě pana Kukana. 21. listopadu to není lhůta předkládání pozměňovacích návrhů, to je naopak hlasování. Hlasování bylo naplánováno na 14., ale vzhledem k tomu, že bylo zrušeno naše zasedání 14., tak se bude hlasovat 21. Než přistoupíme k následujícímu bodu, tak ještě bych rád přivítal delegaci poslanců z Ugandy a Somálska. Jsou to členové výboru pro lidská práva ve svých parlamentech, takže já jim přeji úspěšnou návštěvu našich institucí. Doufám, že vaše návštěva mezi námi povede k tomu, že se lépe poznáme a budeme moci lépe zacílit svou společnou práci. Další bod je zpráva Eduarda Kukana o šestém zasedání parlamentního výboru z Albánii. To také přistáv, při, přichází ve velmi důležitém okamžiku poté, co byla zveřejněna zpráva o pokroku několik týdnů předtím, než Rada přijme stanovisko ke statutu Albánie jako kandidátské země. Myslím si, že s ohledem na to, jak dopadly volby v této zemi, jak vypadá volební situace, tak to bude velmi zajímavá prezentace. Prosím. Yes, indeed. Ano. Eh, eh, parlamentní eh, výbor pro stabilizaci v Albánii se odehrál v Tyraně. Za Evropský parlament byly přítomno sedm poslanců, včetně pana Vulianiče, který je zpravodajem za Evropský parlament. K setkání došlo sedm týdnů před prosincovou Evropskou radou, kde se má rozhodnout, zda Albánie získá stav, status eh, kandidátské země, tak jak to doporučuje komise. Společný parlamentní výbor odvedl standardní práci a schválil konstruktivní společný text. E, to se zdá jako celkem běžná věta, ale v případě Albánie to znamená velký pokrok. E, my jsme pozorovali e, velké zlepšení politického dialogu a vůbec zlepšení za poslední leta. Politický, politická atmosféra v Albánii stále ještě není uspokojivá, ale e, zlepšování je viditelné a to je pro mě to nejdůležitější. Skutečně dochází ke zlepšení. Naši partneři z obou stran politického spektra těch prvních 40 dnů nové vlády hodnotili naprosto rozdílně. Jediné, na čem se shodli, eh, byla výhled a žádoucnost kandidátského statutu. Obě strany představily velice přesvědčivé pozitivní argumenty. Hlavní spor je o zákon o administrativní reformě, reformě státní zprávy, jak byl schválen ještě za minulého parlamentu. rozdílné interpretace interpretace toho, jak má vstoupit v platnost a e, jaké mají být e, doprovodné prováděcí předpisy, tak e, to vedlo za nové vlády k obrovským čistkám v administrativě a v policii a Eh, hodně eh, byli do eh, starých míst dosazováni noví lidé, radikální přívrženci současného režimu. Bylo to ovšem vydáváno jako redukce na bubřele státní zprávy. Nicméně něco na tom je, ale ty čistky jsou příliš rozsáhlé a často se odehrávají eh, pochybným způsobem. Bylo nám řečeno, že tyto reformy jsou v rámci těch reform, které vyžaduje Evropská unie, to znamená boj proti korupci, organizovanému zločinu a posilování státní zprávy. propouštění v řadách policie se odehrálo eh, po obrovské policejní razii na nelegální herny. Mnozí lidé tedy byli buď to propuštěni nebo přemístěni. Albánie má nyní šest měsíců na to, aby prokázala, že změny, které se jsou prováděny, jsou konstruktivní. Takže my bychom neradi, kdyby to skončilo pouze vyhazováním úředníků zpřízněný s jedním politickým blokem a nahrazován eh, lidmi z druhého bloku. Každopádně eh, je třeba, aby docházelo v Albánii k dalším pozitivním změnám. Sice mm, šest týdnů není moc, ale těch šest týdnů do příštího samitu Evropské unie lze využít. Vláda nás musí přesvědčit, že její interpretace toho, co se děje, odpovídá pozitivní realitě. Po Albénii jsme ještě navštívili Kosovo, ale ono by bylo, myslím, vhodnější, kdybychom o návštěvě v Kosově informovali současně eh, s delegací, eh, která zde včera eh, pozorovala volby. Děkuji, pane Kukane. Pan Vuljanič. Pane předsedo, pan Kukan nám to pěkně sesumíroval. Pokud se týče zlepšení, ke kterým dochází v Albánii, zcela evidentní byl nedostatečný dialog eh, nejenom mezi politickými tábory, ale také mezi dalšími aktéry. Já jsem byl v Albánii před 14 dny a měl jsem setkání eh, s odbory, s ombudsmanem, eh, s zástupci z parlamentu a tak dále. A všem bylo společné to, že se snažili vinu za to, co se nedaří, svalit na ty druhé. Takže Albánie opravdu potřebuje politický dialog. A v tom by jí měla Evropská unie pomoci. Hodně jsme slyšeli o boji proti korupci a organizovanému zločinu které jsou celkem velkými problémy v této zemi. Hovoří se o tom v médiích, existují k tomu statistiky. Je zjevné, že eh, tady určité úsilí existuje a že určité výsledky už jsou patrné. Pokud bychom se na tuto zemi podívali podle toho, kolik se podařilo zlepšit, tak skutečně je toho mnoho, ale eh, pokud bychom Albánii měli srovnávat třeba s Holandskem nebo Dánskem, tak eh, eh, samozřejmě jsou tam propastné rozdíly. Já si nejsem zcela jistý, že politické elity opravdu chápou, co je třeba vykonat. A pokud jim nepomůžeme a to poměrně rychle, pak eh, jim to potrvá samotným příliš dlouho. Já si nadále myslím, že Albánie je vážným kandidátem pro udělení kandidátského statutu v prosinci eh, bez ohledu na to, eh, jak se vyjádří rada ale já vidím Albánii jako zemi, která má velký potenciál a myslím, že eh, Evropská unie má na zodpovědnost to, aby tento potenciál byl realizován. Děkuji. Dále má slovo the Earl of Dartmouth. Mikrofon, yes, it Uh, thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. z pohledu svých eh, voličů eh, musím říct, že eh, je tam mnoho důvodů k depresi, ale hlavně je to neustále úsilí o to, aby Evropská unie se rozšiřovala o další a další země. A je to vidět, že bohaté země jako Norsko nebo Švýcarsko si nepřejí vstoupit do Unie, nechtějí eh, být pod tím diktátem, ale eh, prostě tlačí se sem chudé země. Máme tady 14 miliard eh, eur v rozpočtu do roku 2019 právě na toto rozšiřování mm, prostředky alokované pro kandidátské země. V členských zemích s tím máme velké problémy a z mého pohledu já myslím, že to je e, projev obrovského egoismu. A pokud Albánie by se připojila k EU, pak e, by e, následoval obrovský exodus z Albánie do jiných členských zemí, Eh, zejména eh, třeba eh, Velké a Británie, kde mají, by měli nárok na sociální platby. Čili já si myslím, že to, o čem se tady bavíme, není v zájmu Albánie. Eh, bylo by daleko lepší, kdyby jasně řekli Albány, že eh, ta korupce tam je příliš eh, vysoká, že opravdu není možné uvažovat o vstupu do Evropské unie. Pomáhat v boji proti korupci, prosím, ale to je asi všechno. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Stýr. Evo, já ću samo krátko prvo pozdravit. Pane předsedo Střel, stručně. Samozřejmě vítám tuto detailní zprávu pana kolegy Kukana. Pan Kukan je velice dobře přistoupil k těm záležitostem a k tomu, k čemu by mohlo ještě dojít během příštích dalších šesti neděl, kdy Rada bude rozhodovat o statutu kandidátské země pro Albánii. To je dost často proto, abychom přesvědčili členské země o tom, že je třeba Eh, jít ve směru doporučení Evropské komise a že si země zaslouží statut kandidátské země. Na druhou stranu rada rozhodnutí ještě nepřijala a ještě není zcela jasné, jakým způsobem konečné rozhodnutí rady bude vyhlížet. Jedna věc ovšem jasná je, a to je to, že Evropská unie tady zvolila nový přístup. Otázky boje proti korupci, boj proti problémům s právním státem. O tom se hovořilo zcela na začátku. Ve světle veškerých těchto problémů je třeba vyjet vyjednávání s kandidátskou zemí jakožto součást reformního procesu, jako součást určitého vývoje. Rada nyní možná již po páté či po šesté odmítne doporučení komise, podobně jako v případě Makedonie. A pak uvidíme, zda takovéto rozhodnutí nebude mít dopad na samotný reformní proces. Rozhodnutí ovšem ještě nepadlo. Je tedy třeba skutečně sledovat a uvědomit si, jak by bylo možné podpořit další reformní procesy v Albánii. Děkuji. Nevím, jestli pan Kukan k tomu chce ještě něco dodat, nebo si myslí, že Tímto bylo řečeno vše. Je to vše, dobře, takže vážení kolegové, teď bychom přistoupili k následujícímu bodu na pořadu jednání a to je zpráva Krištofa Liseka o průběhu pozorovatelské volební mise v Gruzii dne 27. října. Pan Lisek vedl delegaci šesti členů tohoto parlamentu v rámci ODR. Spolu tedy s OSTE, NATO a Radou Evropy a podle jejich diagnózy byly tyto formy efektivní, transparentní, probíhaly v konstruktivním a přátelském ovzduší. Kandidát eh, gruzinského snu získal 11,2 hlasů a tyto volby jsou důležitým krokem, pokud jde o proces demokratických reform v této zemi, ale samozřejmě jsou zde další důležité demokratické výzvy, které je třeba vyřešit. A já tímto přidám slovo panu Lisekovi, aby nás informoval o průběhu pozorovatelské mise v Gruzii. Prosím. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Bylo mi ctí a radosti, že jsem mohl vést pozorovací misi u prezidentských voleb v Gruzii. Byla to krátká mise, trvaly jsme čtyři dny. Vla, volby se odehrály v neděli 27. My už jsme přijeli dva dny předtím. A Chtěli jsme se setkat zejména s nejdůležitějšími kandidáty. Dále jsme měli setkání s novináři různých médií, s představiteli nevládní organizací, s ústřední volební komisí. A to vše eh, s dalšími eh, pozorovateli, to znamená parlamentní shromáždění NATO, Rady Evropy a tak dále, a také s delegací ODIR. Pracovalo se nám velice dobře, neměli jsme žádné velké rozpory eh, v hodnocení voleb. Kromě setkání s dalšími delegacemi naše delegace EP absolvovala ještě v pátek večer setkání s ex-prezidentem, nebo odcházejícím prezidentem Sakašvilim, v sobotu poté se současným předsedou parlamentem panem Osupašvilim. Šlo o velmi zajímavá setkání, ještě se k ním vrátím. Jak řekl pan předseda, Volby skončily již prvním kolem kandidát vládní koalice Mergvelašvili získal kolem 62% hlasů. Říkám, přibližně nejsou to zatím eh, oficiální výsledky, které budou známy až za několik dní. Kandidát hlavní opoziční strany David Bakrace to je bývalý předseda parlamentu, získal 22%. A třetí byla paní Ina Buržanaze, to je bývalá předsedkyně parlamentu a ta získala kolem 10% hlasů. Další kandidáti eh, tam byly jedno 2%, jeden získal 1% a, a pak bylo ještě celkem 23 kandidátů a mnozí z nich měli prakticky novou podporu. Chtěl bych upozornit na jednu věc. Současně s prezidentskými volby došlo ke změně politického systému v zemi. Gruzie přestala být prezidentskou republikou, ale je spíše zemí parlamentní demokracie, což je dáno tím, že zvolený prezident eh, prakticky Eh, hned po zvolení eh, předá 99% svých pravomocí eh, do rukou premiéra. Takže to je opravdu velká změna. Prezidentské volby proběhly daleko pokojnějším způsobem, nežli parlamentní volby před rokem. Eh, ještě bych podtrhl, že eh, všichni kandidáti, všechny výbory, všechny strany, které se snažili uspět, eh, mohli svobodně organizovat své kampaně, nebylo tam větších problémů, tedy několik málo případů bylo, kdy kandidáti kandidáti eh, vlády eh, měli jakési potičky s kandidáty opozice, dokonce i samotný jejich kandidát eh, byl zahrnut do jakési fyzické potečky, ale je třeba říci, že policie reagovala velmi dobře. Také média o průběhu kampaně informovala velmi objektivně. Už to nebylo tak, že by straně, té či oné straně a to také zdůrazňujeme ve zprávě. Tady ta informovanost byla objektivní, zejména v privátních televizních stanicích docházelo k debatám, čili neviděli jsme velké problémy. Určitou nevýhodou, a na tom se opět shodují všichni mezinárodní pozorovatelé, bylo to, že v době volební kampaně docházelo k určitým eh, tlakům na eh, aktivisty opoziční strany UNM, například eh, radní z opoziční řád byli přetahováni zejména ve velkých městech do řad vládních eh, politiků, zejména tedy v Tbilisi také. Dále eh, příliš eh, obecné situaci nepomohlo zatčení dřívějších členů vlády, bývalého premiéra, který byl zadržen na celou dobu. My jsme ho také navštívili ve vězení, chtěli jsme se přesvědčit o tom, v jakých podmínkách je zadržován a toto setkání se odehrálo v pondělí po volbách. Zdá se, že povolební situace je e, politická situace v Gruzii jasná, e, veškerá moc je tedy e, v rukou jednoho politického bloku, gruzínský sen, a hlavní opoziční stranou bude strana eh, dosavadního prezidenta Sakašviliho a zároveň se objevila ještě třetí síla, i když slabší, eh, strana paní Budžonaze, která jako jediná ze všech kandidátů spochybnila výsledky voleb a domnívá se, že byla diskriminována v přístupu k médiím a také v oblasti financování z státního rozpočtu. V této souvislosti tady zaznělo mnoho kritických myšlenek. Ve zprávě, na které se zhodly všechny mezinárodní organizace, potrhujeme jako důležité to, že se nám zdá, že v těchto volbách Gruzinci mohli svobodně a bez zábran vyjádřit svůj názor. Eh, k žádným incidentům ani narušení pořádku nedošlo v den voleb a je třeba zdůraznit, že ústřední volební komise stejně tak jako obvodové nebo obvodní okrskové volební komise fungovali profesionálně, lidé byli vyškolení, věděli, eh, jak pracovat. Proces eh, hlasování proběhl korektně, taktéž sčítání hlasů, ačkoliv eh, všichni, kdo už u voleb byli, tak vědí, že to může někdy trvat. Nicméně bylo to tedy provedeno s maximální korektností. Všechny mezinárodní organizace se tady shodují na tom, že eh, tyto volby lze hodnotit pozitivně. Muchas gracias, señor Lisek. Děkuji, pane Liseku. Děkuji bardzo. Eh, eh, to, co... Děkuji. Tak já nechci hovořit pouze jaksi z důvodu abych byl eh, zdvořilý, ale pan Lisek je už jaksi veteránem naší politiky vůči Gruzii, byl už u mnohých voleb a eh, mnohokrát překládal, předkládal zprávu. Víme, že volby eh, v mladých demokraciích bývají zatížené určitým dědictvím, určitým napětím a také v případě Gruzie je to zřetelné. Eh, zejména pokud se týče eh, vztahu k odstupujícímu prezidentovi a mm, také v eh, souvislosti se změnou systému, tak jak to navrhl právě on, poněvadž mm, on chtěl vyhrát parlamentní volby a podržet si takto moc. Nicméně je to dobrá zpráva o tom, že gruzínská demokracie eh, dosáhla, eh, tedy postoupila na, do další etapy. Eh, málo kdy se daří zvolit prezidenta hned v prvním kole, zejména v bývalých sovětských republikách. Za druhé, Pan eh, poslanec Lisek se nezmínil o účasti voleb, ale eh, podle médií soudím, že byla poměrně vysoká. Takže eh, i účast ve volbách, který je dalším základem demokracie a to, myslím, byl taky dobrý základ. Čili to, že ty volby byly svobodné a spravedlivé, tak eh, jak si, až to tady možná ne eh, zaznělo, asi to tak bylo. Čili můžeme předpokládat, že eh, Gruzie se vydala správným směrem, že demokracie je tam silná a posiluje. A pokud se týče politického systému v Gruzie, tak je, my jsme nedávno tady hlasovali o zprávě v oblasti politiky sousedství a musíme říci, že skutečně eh, existuje mnoho falešných informací o tom, jak to vypadá v Gruzii a eh, vytváří se jakási různá eh, fakta, která jsou opravdu málo věrohodná. Myslím si, že ta diskuse a ta zpráva, která tady zazněla, tak eh, to eh, bylo pozorováno také velice pečlivě ze strany zemí, které patří do toho východního partnerství. Čili my tady eh, se můžeme stavět k této zemi eh, velice upřímně, velice otevřeně. Eh, její demokracie je důležité, aby tedy vydržela také mimo období voleb a dbát na to je naším důležitým závazkem, jakožto partner, jakožto EU. Děkuji. Pane si věci. A jako další je paní Nejc. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych na úvod poděkovala panu Lisakovi za jeho velmi úplnou zprávu o pozorovací volební misi v Gruzii. Měli jsme příležitost s delegací tohoto výboru navštívit Gruzii před několika měsíci a hovořit se všemi hlavními aktéry voleb. Někteří z mých kolegů určitě od té doby byli několikrát navštíveni veslanci prezidenta Sakasviliho a dostáváme také e-mailem pravidelné informace o tom, co se tam děje. Myslím si, že máme všechny důvody k tomu, abychom byli spokojeni s tím, že volby proběhly dobře, hladce, Zdá se, že byly svobodné a spravedlivé. Můžeme se také zamyslet nad ironií toho, že změna politického systému, kterou si naplánoval pan Sakašvili sám pro sebe, bude teď sloužit jeho následníkovi, který je také jeho hlavním protivníkem. Ale to je prostě ironie historie. V každém případě si myslím, že je to důležitý moment před Vilniusem, ale myslím si, že i nadále bychom měli být opatrní a neustále monitorovat velmi pozorně situaci v Gruzii, protože víte, že premiér oznámil, že v následujících týdnech odstoupí a to vyvolává několik eh, velmi důležitých otazníků ohledně toho, jak se budou věci do budoucna vyvíjet. I když tedy to, že volby proběhly tak dobře, je určitě velkým ujištěním, je to uklidňující. Já bych přesto vyzvala kolegy a celý parlament k tomu, aby nadále zůstal opatrný, pokud jde o Gruzii. Nicméně můžeme mít radost z toho, že tyto prezidentské volby proběhly dobře. Děkuji za vaše příspěvky. Pane Liseku, chcete si ještě vzít slovo? Prosím. Um, tylko dva krut... Jen eh, dva slušné komentáře k panu eh, Šivěcovi. Eh, ta účast u voleb zas tak růžová nebyla. Byla nižší než 50%, myslím, že 47%. A to je o 15% méně než před rokem u parlamentních voleb. Ptal jsem se, proč je možné, že že tedy Gruzinci už tak nějak pochopili, že pravomoci nového prezidenta budou mnohem menší a tudíž eh, ta není tak důležité jít k těmto volbám. A dále eh, shoduji se s paní Nejcovo, že je zde mnoho otazníků, zejména pokud se týče vládnoucí eh, koalice. Tam panuje určitá nervozita že na jednu stranu odchází nenáviděný prezident Sakašvili, ale eh, za, na druhou stranu eh, odchází osoba, která dala vzniku eh, této koalici. Premiér jasně řekl, že pár dní po změně prezidenta odchází, to znamená koncem tohoto měsíce, jmenoval také budoucího premiéra, který jistě bude akceptován eh, v rámci vládní koalice, ale už nebude mít tak silnou opozici. Jde o politika nepříliš eh, známého, mladého, je mu 31. Možná, že je to dobře, že je to mladá dynamická osobnost, ale Faktem je, že nebude mít tak silné postavení eh, v koalici. Také nový prezident eh, není tolik známý. Je to typický představitel spíše vědeckého světa, je rektorem soukromé univerzity a povoláním je to filozof. Nicméně tedy budeme mít situaci takovou, že jak nový prezident, tak nový premiér Eh, nejsou velkými osobnostmi charismatickými politiky, čili to je zdrojem velkých otazníků. Děkuji, pane Lisaku, tím jsme uzavřeli tento bod. A teď přistoupíme k poslednímu bodu na pořadu jednání. A to měla vést předsedkyně pracovní skupiny delegace pro Palestinu v Gaze 26. až 30 října, ale pan Atkins, eh, který trpělivě čekal až do konce, byl také členem této delegace, takže my se s velkým potěšením vyslechneme jeho vystoupení. Děkuji. V nepřítomnosti předsedkyně chci říci, že tím byla vlastně naše agenda poznamenána, nicméně vzhledem k tomu, že je zde velký zájem, tak by bylo užitečné, abych se o tom eh, vyjádřil a určitě nechci hovořit proti paní Emě Kostelo, která tedy přednese formální prezentaci tomuto výboru obvyklým způsobem, ale vzhledem k tomu zájmu kolegů si myslíme, že by to bylo zajímavé slyšet pár slev z mé strany. Byli jsme tedy eh, v palentinské legislativní radě, nebyli jsme v pásmu Gazy už dva roky, a kolegové si pamatují, že na posledním eh, plenárním zasedání jsme hlasovali asi o 300 milionech eur navíc eh, pro pomoc. Takže jsme byli trochu rozlobeni tím, že izraelské úřady nám znovu zakázali jet do Gazy přes Červený kříž, což je ta tedy nejbezpečnější cesta, jak se tam dostat eh, kvůli tedy problémům v Egyptě a dalším. Důvod přibyl, byl, že máme guidelines EU o izraelsko-palestinské situaci. Velká, vysoká představitelka velmi jasně řekla, že za to pokyny stojí a Izrael se urazil a nepustil nás tam. Takže jsme museli vybudovat rychle program tedy na západním břehu a měli jsme štěstí, že jsme se sešli s novým premiérem vzhledem k problémům, které tam jsou ekonomicky i finančně, setkali jsme se také s ministrem pro vězeňství, který nás o tom informoval. Bylo propuštěno 26 vězňů. Myslím, že z toho nutně nemusíte vyvodit závěr, že sice na jedné straně je tady 26 propuštěných eh, vězňů a 17 tisíc eh, nových eh, usedlíků. A v průběhu následujících hodin bude dalších 26 nebo více lidí zase okupující stranou začeno, takže toto propuštění neznamená vůbec nic. Hlavní vyjednavač za palestinské úřady s tím jsme hovořili o postupu tajemníka Kerryho. On říká, že to probíhá poměrně dobře. Já jsem se leptal, jestli věří v to, že to bude mít nějaký účinek. A on soukromně řekl, že ne, protože pokud bude Izrael dál budovat osady, tak Palestina nebude ve stavu, kde by mohla jednat. A OK, agentura OSN s námi také hovořila a zástupci OSN jsou opravdu na vysoké úrovni, jsou velmi nestraní, velmi autoritativní a ty nám tedy pomáhali UNRA i OKA, řekli nám o celé řadě věcí, o novém návrhu pro E1, Týká se to nových pěti tisíc usedlíků. To se vlastně bude vyvíjet na úplně novém území a rozdělí to západní břeh na dvě části prakticky. Jeden z našich členů, paní Dekýze, vedla delegaci nedávno, která se zabývala situací Beduínů Někteří beduíni byli opravdu nuceně vyhnáni, aby se tam mohlo začít stavět. Takže my jsme byli znepokojeni tím vyhnáním beduínů. Hovořili jsme o tom, že toto stavění a usazování vede k násilí, že je to záměrné. Hovořili jsme také tedy s beduíny, který nám, kteří nám řekli, že jeden z takzvaných bezpečnostních činitelů přišel a vyhrožoval nás, nám, kvůli tomu, že jsme podporovali ty lidi, kteří byli vyháněni. Dvě věci, které jsme se naučili, které jsme se dověděli, nás velmi poznamenaly a vím, že zde byly kontakty ohledně restrikcí do Gázy a také ohledně tedy postoj izraelské vlády. Setkali jsme se také s panem Johnem Getem, naším zástupcem tam na místě. Vzpomínáte si na něj určitě, byl zde. Je to opravdu člověk na svém místě, těší se velké úctě palestinských úřadů. A to určitě mohu, to je více, než mohu říci tedy o zástupci USA ten si zaslouží v podstatě jen pohrdání ze strany těch, se kterými denně přichází do styku. Dověděli jsme se od ministra vězeňství, že izraelské úřady teď testují drogy, které zatím ještě nejsou autorizovány k normálnímu použití běžnému, že tyto látky tedy testuje na vězních. A to tedy rozhodně je nepřijatelné. Izraelská vláda se neřídí ženevskou konvencí ani umluvu o lidských právech, ale podle izraelského vojenského práva, takže oni se mohou chovat, jakým způsobem chtějí k těm vězňům, jak uznají za vhodné. Kolegové určitě také vědí, že delegace tohoto parlamentu žádá o povolení navštívit vězení a vězně. Ministr vězenství říká, že mají pětivězdičkové věz, věznice, že dostávají jídlo na zlatých eh, podnosech eh, a zároveň nám zamezují v tom, aby naše delegace navštívala tato vězení a to je podle mě jasný rozpor, který si zaslouží znepokojení. A poslední bod, eh, určitě o tom víte, že je zde více než 200 dětí mladších 17 let v těchto izraelských vězeních. Když přijdou návštěvníci, tak tam vidí tedy 30 dětí, které sedí ve třídě a vypadá to jako, že se skutečně vzdělávají, ale když tam žádní návštěvníci nejsou, tak jsou ty děti prostě rozptýleny mezi ostatními vězni Pak jsou tam další lidé, kteří tedy umírají na rakovinu, jsou v závěrečné fázi a jediná léčba, které se jim dostává, je paracetamol. Takže to jsou zase jen některé z příkladů, jak vypadá situace v izraelských eh, věznicích. Naše delegace se těmito tématy bude ještě dále zabývat. A v každém případě premiér i všichni ostatní nám říkali, že proč tedy Evropská unie je pouhým hráčem, ale nesnaží se vůbec k tomu, aby byly řešeny takové věci, jako jsou eh, mírové rozhovory, otázka podmínek, ve kterých žijí vězni, to nové usidlování a tak dále. Palestinci, se kterými jsme se setkali, to rozhodně nejsou teroristé, a ti vyjádřili politování, že tam nehrajeme větší roli a doufají, že do budoucna se to mění, takže změní. Takže doufám, že tak jste si udělali představu o tom, co ještě uslyšíte a těším se na vaše otázky, budete-li nějaké mít. Děkuji vám za toto velmi zajímavou zprávu, pane Atkinsi. Velmi dobře jste řekl, že budeme v tomto rozhovoru pokračovat, až zde bude předsedkyně delegace. Nechci zahajovat nějakou dlouhou rozpravu na toto téma, to by mně přišlo nekorektní, vzhledem k tomu, že zde předsedkyně delegace není. Pan Šivěc požádal o slovo, takže pokud chcete, tak prosím buďte struční, ale nechtěl bych zde vést skutečnou rozpravu. Dostali jsme tuto informaci jen tedy z iniciativy pana Atkinse. Já chápu, že je to důležité a citlivé téma, ale rozpravu zde mít nebudeme, protože ta bude až ve chvíli, kdy zde bude paní předsedkyně. Takže prosím, pan Šivěc. Já eh, zgodně s sugestí převodniča. Tak jako navrhl pan předseda, nechci tady eh, rozpoutávat debatu, není nás mnoho. Mám jenom jednu otázku na pana Atkinse. E, jakým způsobem, e, tedy proč vlastně e, chtěla delegace Evropského parlamentu navštívit Gazu, která je podle mezinárodního práva řízená jinou organizací, teroristickou organizací, poněvadž legální vláda odtamtud byla eliminována. Jenom bych prosil odpověď na tuto otázku. Pane Atkins, chcete odpovědět? Důvod, proč jsme navštívili nebo chtěli navštívit Gazu, je ten, že jsme delegace vybraná tímto parlamentem do Palestinské legislativní rady. Máme humanitární důvody, abychom navštívili pásmo Gazy, abychom zkontrolovali, jakým způsobem se tam vynakládají naše peníze. V pásmo Gazy je zvolená vláda, kde jsou zástupci různých stran a my bychom hovořili s kterýmkoliv z nich, kdybychom k tomu byli vyzváni. Je to naše zodpovědnost jako členů delegace. Tam máme tedy za úkol dbát o finanční zájmy evropských daňových poplatníků. Děkuji, tím tedy uzavíráme tuto rozpravu, která bude pokračovat za přítomnosti předsedkyně delegace. Já vám všem teď děkuji a končím zasedání. Já vám taky děkuji. No a ještě, že jsme měli aspoň přes poledne tu schůzi, jinak by